prováděli přísnou. Děkuji mnohokrát a potom tedy nastoupí další panel a jsem nesmírně ráda, protože v podstatě mohu předat tedy paní Kali teď eh, předsednickou úlohu, která je členkou parlamentu, eh, pracuje tedy ve výboru STOA, který se zabývá technologiemi právě a je to skutečně nesmírně tedy důležitá práce, takže já nesmírně děkuji, vítám vás tady, paní Kali, a přenechávám tedy vás všechny v dobrých rukou dalšího panelu. A so, um, thank you so... Děkuji mnohokrát. Chci poděkovat za spolupráci. Mm, my s paní místopředsedkyní jsme pracovali na řadě témat mm, v souvislosti s rozvojem nových technologií a v souvislosti s tím panelem pro budoucnost vědy a technologii, zejména v tom, jaký dopad to má na naše životy a jak to transformuje každý sektor našeho života. A snažím se poskytovat alternativy svým kolegům, abychom mohli vytvářet legislativní předpisy. Ano, před třemi lety už jsme si uvědomili, že umělá inteligence bude transformovat všechno, každý sektor života před dvěma lety jsme začali pracovat na legislativě a také na etickém kodexu pro umělou inteligenci. A teď jsem nesmírně potěšena, že mohu říci, že ve jménu Evropského parlamentu a tohoto panelu jsme udělali velice mnoho práce v souvislosti s umělou inteligencí. Já jsem velice ráda a potěšena, že tady můžeme vést toto diskusi se zástupci eh, různých náboženství a vědy. Protože, jak už tady zaznělo, umělá inteligence je velikou výzvou a ehm, Myslím si, že jste všichni dostali v podkladech také eh, to, co jsme udělali v tomto tématu v Evropském parlamentu. Tak bych ráda řekla, že jsme se snažili zaobírat se tématem umělé inteligence ve službách společnosti pro dobro. A to je asi ten rozdíl mezi aspektem Evropské unie eh, a v souvislosti s umělou inteligencí a s USA nebo s, Čaj, s Čínou. Pro nás je prioritou, mm, jak přinést blaho občanům a ne jak eh, získat navrh a zisk, i když to samozřejmě je také důležité. Nejprve mám eh, představím panelisty. Pan profesor Tomas Mecigner je člen Evropské komise na vysoké úrovni expertní eh, skupina pro eh, umělou inteligenci, je také profesorem teoretické filozofie na univerzitě v Mainzu. Máme tady i já jsem tady s Ashley Fox, který je, zpravo, nebo který je zpravodajem a já jsem s ním pracovala také na to poslední tématu před skončením našeho mandátu. Máme tady celé zajímavé ideje. Měli jsme většinu, která podpořila toto téma. Teď bych ráda zdůraznila ještě několik významných věcí pro nás. A to byla, byly oblasti etiky ve společnosti, že potřebujeme et politiku právě v rozvoji, v koncipování umělé inteligence, že je eh, třeba uvědomit si nebezpečí umělé inteligence. Víte, že jsme těsně před evropskými volbami a mm, E, můžeme tady mít třeba zprávy s násilným obsahem, což může mm, podpořit spíš ty, co chtějí volí konzervativní strany nebo naopak. Mm, a víte, že diskriminace je nepřijatelná. That we're gonna have uh, basically rules about that. Mm, snažíme se prostě chránit naše občany také eh, voláme potom, aby v Evropské unii byla vytvářena centra excelentnost, excelence, zejména v práci na kyberbezpečnosti. Eh, takže jde nám o odpovědnou práci na umělé inteligenci. Kromě pana profesora Metzingera tady máme zástupci také ortodoxního náboženství, čili pravoslavného a katolického náboženství. A hovoříme tady o lidské důstojnosti, takže já se velice těším na příspěvky. Máte tady životopis všech panelistů. Pane Metzinger, vy se k nám nepřipojíte. Takže dovolte, abych vám teď dala slovo pro váš první příspěvek. Vy jste byl, prostě jste byl, zůstal jste mi skryt. Vážení kolegové, dámy a pánové, já jsem unaven a vyčerpán, přicházím k vám přímo ze zasedání skupiny na vysoké úrovni pro etiku umělé inteligence. My jsme velice tvrdě pracovali v posledních dvou dnech. Dobré zprávy jsou, že pracujeme na ukončení, na závěrech těchto etických vodítek pro Evropu dnes. Dáme to zítra komisi. Možná, že bude třeba vyjasnit ještě některé pojmy ale možná, že tedy už v pátek budete mít finální závěrečnou verzi tohoto dokumentu. Bude to publikováno 8. dubna a všichni se můžete těšit na to. Slibuji vám, že až si to budete číst, číst budete povzneseni. Potom pochopíte, že je to něco velice substantního, podstatného, ale když si to přečtete po druhé, tak zjistíte, že tam jsou určité mezery a e, že by bylo třeba to doplnit asi, ale uvidíte na začátku, že určitě tím budete ohromeni a bude se vám to líbit. Otázka, zajímavá otázka je, jak, ta, jak byla složena tato skupina na vysoké úrovni. My, jak říkám, naše práce skončila dnes. My jsme byli pověřeni tím, abychom vytvořili etické hlavní směry pro Evropu, ale e, byli jsme jenom čtyři filozofové z 52 členů, e, protože jenom čtyři jsme měli teoretické velkou průpravu v etice. Byly tady, jak vidíte, také velice silně zastoupen průmysl v této skupině a to najdete také reflektováno v textu. Eh, a já jsem se dověděl a naučil celou řadu věcí při tom setkávání na práci této, eh, vysoc, této skupiny eh, Tady se jednalo o kultivování etické diskuse, aby se zabránilo nebo aby se lidé odstrašili od politických od politiky a regulací. To je hlavní cíl, tedy průmysl. Zabránit nějaké vynutitelné právo v této oblasti, vynutitelný zákon. Podívejme se na Facebook a na Amazon. Eh, těm se to líbí, kdybychom měli dlouhé etické debaty v Evropě. Čím déle budeme mít debat, eh, my na tu debatu, tím eh, méně budeme mít času na to, abychom vynucovali prosazení práva je třeba mít plnou de legitimitu, čili není to jenom o etice. Když se podíváte na to, jak se popisujeme hned na začátku, jedním z hlavních sloganů bylo etika jako nezbytnost a jako klíč pro biznis. A biznis byl napsán s velkým písmenem B. Teď bych vám rád řekl několik slov o obecné strategii tohoto dokumentu, který bude zveřejněn 8. dubna. Pro někoho je to deklarace nebo prohlášení pro investickou strategii. Už jsme slyšeli o koncepci etického shoppingu eh, v úvodu k této konferenci. Nebezpečí je, budeme-li mít příliš silnou regulaci, tak výzkumníci půjdou do jiných částí světa. Ale Facebook už na to reaguje. Eh, Facebook už eh, si eh, vytvořil pobočku u německé univerzity a oni budou chodit na ethic shopping v Evropě, protože hm, oni vytvářejí své vlastní eticky vzdělané lidi v Evropě. A ještě jeden příklad, než se dostanu k tématu, pomalu, ale jistě, k tématu eh, této schůze. Já jsem se sešel s eh, s těmi, kteří zastávali takzvané červené nebo takový meze pro Evropu, eh, čili věci, o kterých nelze vyjednávat věci, o které nechceme přijít za žádných okolností. Pracovali jsme mnoho měsíců, hovořili se s mnoha experty, s různými pracovními skupinami a když jsme měli dobře definovaný seznam těch mezí, tak průmysl nám řekl, že to už nemůže být obsaženo v dokumentu. A průmysl řekl, že slovo nevyjedna, věci, o kterých se nedá vyjednávat, nemůže být obsaženo v dokumentu, ale chci vám říct si, že to, co bude zveřejněno 8. dubna, mm, je jiný dokument. Může do budoucna ovšem dojít k situacím, a možná i teď, kdy budou k dispozici neetické věci, ale průmysl chce vždycky eh, proměnit něco v něco jiného. Špatná zpráva, kterou vám musím dát o tom dokumentu, který jsme vytvořili, je, že etické hlavní směry eh, jsou dominovány průmyslem Není tam žádná normativní substance v žádném z těch doporučení, ale je tam velká substance v legální struktuře a v obecných abstraktních zásadách. Je tam celá řada odpovědí na záležitosti. Eh, týkající se strojů takové záležitosti jako umělé vědomí, nebo umělá e, obecná inteligence, kde jsou ještě mezery. Jsou tu mezery, na které nebylo možno ještě odpovědět. A ten dokument je trošku krátkozraký v tom, že se nedívá do střednědobého nebo dlouhodobého výhledu. Ale je tady také dobrá zpráva a ta dobrá zpráva spočívá v tom, že současné a etické hlavní směry jsou daleko lepší než cokoliv, co mají v Číně nebo USA. Já jsem viděl mnoho z těch výborných hlavních směrů ale toto je skutečně výborný první krok pro druhý krok, pro vytvoření platformy pro diskusy. A co potřebujeme právě teď, podle mého názoru? Potřebujeme školení, potřebujeme celou generaci expertů týkající se etiky prvky umělé inteligence, moje vláda je třeba nemá. Potřebujeme profesionály a výzkumníky, kteří budou pokračovat v těchto diskusích nad etickými vodítky a hlavními směry. Potřebujeme eh, toto téma v univerzitách, potřebujeme šířit výsledky výzkumu v této oblasti a potřebujeme předávat také studentům. Musíme školit, musíme vzdělávat naše děti a naše studenty v tomto tématu. Pozitivním návrhem je vzít 12 investic a to bude 20 milionů Eh, abychom vytvořili takový, takové Evropské centrum pro etiku plus evropskou síť napříč všemi evropskými univerzitami. Navrhuji, abychom pokračovali v těchto diskusích, což je velice dobrý start s tou skupinou na vysoké úrovni. Eh, a musíme na to navázat akademickou úroveň, to znamená propojit to s univerzitami v Evropě. A MIT MIT už to dělá, MIT už investovalo miliardu dolarů právě do takového centra pro umělou inteligenci a velká otázka, kterou chci dát do místnosti a kterou se vás chci zeptat je na závěr tohoto krátkého příspěvku, co eh, v této, v tomto historické, to historické tranzici může skutečně substančně přispět eh, k velké schopnosti lidstva v spirituální, náboženské, humánní a filozofické tradici. Jak k tomu může přispět umělá inteligence? Všimněte si, že ta místnost je prázdnější než v té době, kdy jsme začali. A problém je, možná, že to budete vědět, že je tady určitá soutěž Možná, že budete vědět, že tady je nové náboženství, které bylo vytvořeno v Silicon Valley. To je náboženství bez Boha, založené na vědě a to je transhumanismus a to nabízí explicitně, slibuje nesmrtelnost, nesmrtelné technologie, a je to zajímavým způsobem spolu marketingu americké technologie společně s náboženskými sliby, slib nesmrtelnosti. To je nový způsob teologie, nový druh teologie, který se rozvíjí. A moje otázka na zástupce náboženské tradice. Jste schopni nabídnout něco lepšího? Protože já nevím, jestli všichni v místnosti to vědí. Už tady máme církev umělé inteligence, kterou založil tento muž. A je to skutečná církev. A on tvrdí, že to je církev Boha, který ještě neexistuje, ale který k nám přichází ve formě umělé inteligence. Takže, vážení kolegové, to je tedy závěr mého příspěvku a vy už tady máte konkurenta a jsem zvědav, co s ním uděláte, jak s tím naložíte. Děkuji vám mnohokrát. Well, thank you for, uh... Ano, děkuji mnohokrát za tuto prezentaci. Já myslím, že to skutečně tedy přineslo celou řadu dalších podnětů a Doufám, že jste si také mohli přečíst dokument Evropského parlamentu, že skutečně tedy se snažíme možná o ten širší, než je ten krátkozraký pohled. Je tady otázka skutečně právě toho, že se snažíme jaksi bránit tomu, aby nás ovlivňoval průmysl, ale není to rozhodně jednoduché. Pak je tady otázka ujistit se, jak skutečně funguje ten algoritmus, abychom věděli, že skutečně tady už v té koncepci bude obsažena nějaká etická otázka. A teď bych chtěla pokračovat. Dám pět minut teď paní Julii Vidovic, která zastupuje pravoslavnou církev z rámce konference evropských církví působí tedy také v Paříži a já bych chtěla v podstatě říci, že skutečně tady před nás eh, postavila umělá inteligence velké výzvy a že vy tedy zastupujete srbskou eh, pravoslavnou církev a ráda bych vám dala slovo. Ano, děkuji mnohokrát, já budu hovořit francouzsky. Já vám všem chci poděkovat za to, že jste mne pozvali, myslím si, že je to nesmírně důležitá věc, protože je skutečně třeba jaksi eh, toto téma zvládnout. Já na to mám jenom pět minut, abych nestrácela čas. tak se v podstatě budu věnovat následujícím bodům. Nejprve tedy pokud jde o konzultace a dále pokud jde o otázku toho projektu a toho návrhu do textu, který byl předložen v prosinci. Pokud jde tedy o ty konzultace, které probíhají, pokud jde právě o konferenci evropských církví, probíhá tedy široká konzultace, která má přispět k tomu, aby se tedy posílily hlavní směry, protože církve jsou v podstatě velmi vhodným fórem pro takovéto diskuse, protože jsou zvyklé vést tedy eh, úvahy na témata, která se týkají člověka, jeho osobního rozvoje, jeho okolí a také přírodního kontextu. A dnes tedy také, pokud jde o etické otázky ve vztahu k nejrůznějším novým výtvorům, jako je třeba i umělá inteligence. Čili zůstává to tedy skutečně jaksi výtvorem a nikoli tvůrcem. Tato konzultace potřebuje, aby tedy v podstatě podporovala i nějaká instituce, která má skutečně prestižní úlohu, jako je třeba Evropská komise. A teď tady, pokud jde o ten dokument eh, skupiny na vysoké úrovni o eh, umělé inteligenci, máme pocit, že se trošičku příliš jaksi povrchně dotkli některých důležitých otázek eh, umělé inteligence. Zdá se mi, že ten dokument v podstatě dostatečně nezohledňuje, že tady existuje v podstatě otázka mezi pokrokem technickým a pokrokem etickým. Ten etický potřebuje určitý další čas a je prostě jiného řádu protože pokud máme skutečně vzbuzovat důvěru, pokud se mají tedy nové technologie uplatňovat právě v tom systému důvěry, pak je třeba vycházet z toho, že lidská společnost je multikulturní a velmi rozmanitá a že je třeba tedy doufáme do budoucna pracovat v určitém lidském rytmu, který je samozřejmě jiný než rytmus strojů a že proto je třeba znovu v podstatě promyslet tyto otázky protože náš život se stále jaksi odvíjí v rychlejším tempu, nicméně je třeba eh, tento život dosadit do určitého širšího etického kontextu a dodnes tedy se nám to příliš nedaří. Je třeba etické otázky v podstatě hodnotit eh, jinak. Dříve tedy etika v podstatě často předcházela. A dnes z bezpečnostních důvodů bychom si právě přáli, aby eh, jaksi znovu dostala tu úlohu určitého předvoje, aby napřed tedy proběhla etická úvaha a teprve poté technický rozvoj. A to není jistě jednoduché. Pak jsou tady dvě věci, které nejsou zcela rozporuplné a které se nevylučí. Prostě etika, kterou bych nazvala etikou z hora a etikou z dola. Etika z hora to je přístup, um, který právě zvolil tento dokument, to znamená stanovit základní etické principy a práva, která tedy je třeba dodržovat pro praktické aplikace. Nicméně zde tady mám jednu poznámku a ta se týká toho, jaký je vztah mezi právem hlavními hodnotami a také otázkou práv, protože velmi často eh, je třeba zdůraznit, jak je zde v podstatě rozdíl mezi některými těmito niancemi a čemu bychom dávali přednost, anebo zda se vůbec má tedy zde stanovat nějaká preference. Čili to by se mělo v dokumentu objevit. Co myslím etikou z dola, to je ten opačný princip a myslím si, že to je tedy vhodnější přístup, ale v každém případě to v podstatě poskytne tedy tu materii pro naše počínání. Je třeba, abychom skutečně vycházeli právě z toho, jakým způsobem se AI a její aplikace dotýkají nejrůznějších oblastí, abychom se nepohybovali jenom na čistě eh, teoretické rovině, ale abychom do ní vnášeli i praktické otázky, abychom do ní vnášeli smysl, protože v podstatě při prvním čtení dokumentu jsem si neustále kladla otázku, komu je opravdu určen pokud chceme hovořit vůči všem ke všem, pak vlastně se eh, nejsme schopni dohovořit s nikým. Čili jde v podstatě o to vůbec si říci, co myslíme, jak si lidskou bytostí a jakým způsobem zhodnocujeme také lidský úděl z hlediska psychologického, společenského, duchovního a tak dále. Dále je tady otázka svobody, zda lidská svoboda v podstatě může být stotožněna také s volbou. Otázka samostatnosti lidské bytosti a celá řada tedy dalších aspektů, které jsou součástí křesťanského náboženství, které zde může přinést významné podněty. Je třeba si uvědomit, že v tom textu je důležitá vazba mezi filozofickou antropologií a také tedy praktickou moudrostí. A myslím si, že je velmi důležité vyvážet ty etické aspekty, které jsou v dokumentu zmíněny. To znamená aristotelovská etika v novém čtení tedy přes etiku Kantovu a je třeba skutečně nějakým způsobem se snažit přibližovat ty etické principy a právní principy ty, které spíše tedy leží jaksi na tom eh, základu aristotelovském, eh, na principu, který v podstatě vychází z osob, které jsou jaksi zcela jednoznačně spjaty přímo s osobou lidskou, s lidským jedincem a to je tedy otázka důstojnosti. A na druhé straně tady máme tradici kterou bychom mohli označit spíše jako anglosaskou, to znamená individuální právo, omezení pravomocí státu, utilitarismus a také v podstatě otázka také toho, jakým způsobem vlastně jsme schopni vycházet z autonomie v tom smyslu, že prostě nebudeme konat zlo a že se pokusíme konat dobro minimálně a že budeme také brát potaz tyto etické principy, které mohou někdy se dostat do rozporu, pokud jde o určité technické řešení. Čili by zde bylo velmi zajímavé slyšet, jakým způsobem Eh, tato skupina eh, chce zvažovat možnosti eh, různých aktérů, kteří reagují z různých pozic a já bych zde chtěla v podstatě v tomto duchu ještě přednést poslední poznámku, která se týká právě té různorodosti etických přístupů. Myslím si, že je třeba, abychom o nich uvažovali z hlediska politického, náboženského, filozofického a také technického a snažit se v podstatě zjistit, jakým způsobem jsou schopny přispět eh, k výkladu eh, technického rozvoje, a abychom v podstatě nevycházeli pouze z otázek konkurence a konsumerismu probíhající konzultace mohou skutečně reagovat na tyto nezbytné potřeby tím, že přinesou skutečně více eh, hlediskový pohled a že se skutečně pokusí tedy tam nechat zastoupit nejrůznější vědecké disciplíny, které se budou k tomu schopny vyjádřit. Uh, thank you, professor. I... Děkuji vám mnohokrát, paní profesorko. Vy jste také hovořila o významných záležitostech a výzvách. Vždyť ta diskuse teprve začala a je tady celá řada otázek, které je třeba posoudit. A teď dám slovo, budeme potom mít samozřejmě prostor pro otázky. A teď dám slovo panu Dominiku Lambertovi, zástupci Katolické biskupské konference Evropské unie, rovněž je filozofem a fyzikem, je profesorem na Namurské univerzitě, e, takže vlastně zastupuje jak filozofii, tak vědu. A hned bezprostředně vám dávám slovo. Děkuji vám mnohokrát, krásné odpoledne, děkuji mnohokrát za to, že jste zorganizovali eh, toto zhromáždění. Já bych rád upozornil na několik hlavních směrů vycházejících z katolické tradice pro možnost hodnocení, jak vytvářet novou etiku pro umělou inteligenci v našich společnostech. Prvním bodem je zcela zásadní odkaz o pravdové lidské bytosti, která nikdy nemůže být identifikována s nějakým hmotným, pouze s hmotným zařízením. Za druhé, nezbytnost zachovat lidský kontext a, cí, eh, o, účel a potom také zachování lidstva, mateřství a obrana společných statků a ochrana našeho společného domova. Za prvé, odkaz na lidskou bytost, která nikdy nemůže být nahrazena strojem. Lidská bytost je eh, naprosto nezbytným odkazem, protože tím chceme říci, že etické hodnocení umělé inteligence a jiných autonomních systémů musí být zakořeněno v vizi toho, co je opravdu lidská důstojnost, tak je hlavní rozdíl mezi lidskou bytostí a strojem. Protože často slovník narušuje hodnocení, protože se tady zaměňuje eh, člověk se strojem. A to potom máte různé reprezentace lidských chování, charakterů a posuzování toho, čím vlastně jsou a je to zároveň zdrojem celé řady etických a legálních povah. Stroj nemůže být nikdy skutečným morálním hodnotitelem. Nikdy není na počátku svého chování odpovědný za své chování, není odpovědný za své skutky. A proto ani lidská bytost nemůže být definována jenom na základě nějakého výkonu. Respektování lidské bytosti je také respektování jeho samotného důležité pro hodnocení umělé inteligence spočívá v tom, že je velice významné a také bezpečnější dívat se na lidskou tvář a uvědomit si, že stroj nemůže vnutit rychlost lidské společnosti a její etice. Hluboké reflexe v čase jsou také velice významné v katolické církvi A tady se odvoláváme na studie Evny Gilena. A důležitá, ta, ten druhý bod, čili účel všech akcí. To je nesmírně důležitého. Umělá inteligence je důležitá pro pokrok lidstva, ale významné je uvědomit si, že tato inteligence musí zůstat ve službách celého lidstva, aniž by ztratila ze zřetele lidský kontext. Potom potřebujeme mm, supervizi a kontrolu umělé inteligence od, rozvíje, od vyvíjení algoritmu, eh, protože když dáme mm, moc rozhodovat stroje nebo když se s nimi budeme podílet o autority, musí být stroje stále ještě předmětem lidské kontroly. Respektovat lidskou bytost znamená také rozvíjet takové inteligentní systémy v umělé inteligence za splnění požadavků že budou kontro- i algoritmy kontrolovány v případě automatického rozhodování. Pro smysluplnou kontrolu člověka nad eh, umělou inteligencí je nutné vyvinout příslušné nástroje. Eh, katolická církev nabízí takový model, kde by neexistovala rizika pro porušování mezinárodních práv. Eh, tam, kde není kontrola, by mohlo dojít k politickým akcím, které způsobí umrtí lidských bytostí. Třetí požadavek. To je jednota lidstva, to je univerzální bratrství. Také je důležité zachovat tuto univerzálnost bratrství lidstva, ale Víme, že někdy to bratrství bývá nalomeno explicitně nebo implicitně zabudovanými věcmi v algoritmech a nebo technologickými zařízeními, které, ke kterým, které proto a z hlediska různého přístupu k finančním zdrojům. Pro takové rozvíjení umělé inteligence, která zahrne E, starší občany, e, kteří mohou být konfrontováni s potížemi e, v rámci využívání těchto systémů, činí nezbytným přemýšlet o tom, že je nezbytné i vz, na vzdory veškeré automatizaci a robotům zachovat si eh, jasnou představu o tom, že jedně člověk z masa a krve eh, musí vše kontrolovat. Je nutno starat se, eh, třeba při, když se bude využívat umělá inteligence pro péči o starší osoby, i zde nelze ztrácet ze zřetele lidský aspekt. Musíme si uvědomit, že AI může vytvářet konflikty a proto je třeba mít takovou perspektivu, která umožní budovat mechanismus, který umožní respektování soukromí a ochranu zranitelných osob proti kyber obtěžování a tak dále je významné také zvažovat tady to právo na zapomnění anebo právo na vymazání. E, to musí být nějakým způsobem zachováno i v koncipování umělé inteligence, protože zachovávání informace o určité osobe by znamenalo, Eh, že prostě něco zůstane v, nu, v digitálním profilu osoby. To není možné. Není možné zamrznout v tomto medulu. To by se odmítala skutečnost, že každý se může rozvíjet a lidská bytost má právo na odpuštění. A čtvrtý bod, závěrečný bod, to je obhajoba společných statků a ochrana našeho společného domova. Katolická církev se chrání, se snaží o záchranu našich domovů. Eh, vysoká technologie a roboty musí vždy být ve službách společných statků společnosti a nemůže se rozvíjet pouze pro prospěch malých skupin. Technologie umělé inteligence v této perspektivě musí respektovat také životní prostředí a země. My si uvědomujeme, že materiály, které slouží například podobání robotům, eh, jsou získávány v zemích, kde dochází ještě k vykořišťování dětí, kde je ještě práce dětí a tady tyto ekonomiky musí být také kontrolovány, protože je důležité velice obezřetně Mm, sledovat a opatrně, jaké osoby přijdou o práci díky automatizovaným technologiím a jak jim nabízet nové možnosti pro začlenění mm, do mm, pracovního procesu. Musíme říci, že musíme navrhovat nejprve Etické hodnocení technologií umělé inteligence v závislosti na hlavních vodících respektujících především prioritu lidské bytosti. Musíme zachovat ten imperativ antropologický, pojďme rozvíjet umělou inteligenci, ovšem za respektování lidských bytostí vzhledem k jejich biologické sociální i duchovní oblasti. Děkuji vám mnohokrát. Well, I think we already have common... Já myslím, že už tady skutečně máme na čem stavět naší další diskusi a chtěla bych říci, že opravdu ta otázka lidských hodnot a také stanovení určitých obecných norem, to je nesmírně důležité možná, že v podstatě nemáme úplně jaksi vždycky eh, ve všem třeba shodné názory mezi jednotlivými zeměmi, ale jsou tady společné hodnoty. A teď tedy mm, dostane slovo paní Svat Oniselka, eh, která vede eh, Všeobecnou střední školu v Helsinkách ve Finsku a která se svým týmem pracuje právě na otázkách islámského vzdělávání i v rámci tedy mm, celostátního orgánu ve Finsku. Ano, děkuji mnohokrát. Děkuji vám mnohokrát za organizaci toho semináře. Vidíme, že je opravdu velmi důležité, abychom se těmito otázkami zabývali. Je velmi těžké hovořit pro mne zde za muslimy, protože je to více jak miliarda lidí po celém světě a když se podíváme na Evropu, tak je to více jak 4 miliony lidí a v podstatě máme tedy zde otázky etických aspektů, to je v muslimské komunitě velmi jaksi důležité téma. Vy velmi často musíme čelit islamofobii, xenofobii a podstatné otázky se v podstatě samozřejmě týkají toho, jakým způsobem to dále rozpohybovala migrace ještě ale pokud jde o umělou inteligenci, my musíme pochopit, že je to inteligence, kterou vytvořil člověk. A když se podíváme na to, jak v podstatě na to lidé tedy nahlíželi, jakým způsobem v podstatě pracují, tedy musíme si uvědomit, že tady opravdu otázka svobody se dostala do určitého tlaku. E, můžeme se podívat například na to, že existují například plat aplikace pro zdravotní účely, které schromažďují údaje o lidských bytostech. Například jsme říkali, že v podstatě například se například pokládalo pro důležité pro jaksi zdraví ženy, eh, aby se schromažďovaly určité údaje, například o menstruačním cyklu, ale velmi často k tomu nakonec nedošlo, protože se spíše schromažďují údaje obecně zdravotní, které se dotýkají mužů i žen. A podstatě je třeba říci, že určité věci skutečně nelze srovnávat například z hlediska kvality, rozlišovací kvality obrazu eh, barevného. Velmi často se v podstatě používají jenom určité barvy a například tedy tím trpí lidé, kteří pokud právě mají určité problémy se zrakem, nejsou schopni eh, při této rozlišovací kvalitě eh, dostatečně dobře vnímat. A já si myslím, že skutečně to závisí na tom, jak, jak si zohledňujeme jednoho i druhého eh, člověka, který tedy stojí proti námi, že je skutečně třeba hledat v podstatě určité jaksi řešení třeba pro lidi, kteří v rámci Photoshopu prostě potřebují určité specifické eh, mechanismy. Ve Finsku, když budu hovořit o školním prostředí, tak škola je opravdu nesmírně důležitá pro řešení některých těchto etických otázek. Ve finských osnovách se snažíme skutečně jaksi přinášet kritické myšlení. Myslím, že na evropské úrovni by bylo důležité, kdyby se to skutečně promítlo do osnov ve všech zemích, že je třeba, aby v podstatě děti byly schopni pochopit, jak funguje algoritmus a aby také byly schopny pracovat eh, kriticky se sociálními sítěmi protože je třeba, aby se škola v podstatě nestala jenom místem, kde se odvíjí marketing pro umělou inteligenci, protože celá řada v podstatě eh, zařízení dnes schromažďuje údaje. A co s tím uděláme? Z data, data jsou skutečně jaksi i plnohodnotná, například z menšinového hlediska zda skutečně se v podstatě tyto informace schromažďují právě tak, aby měly eh, určitý dopad i na minority nebo aby pro ně mohly být prospěšné. Minulý pátek jsem v podstatě viděla, jakým způsobem mohou děti jaksi eh, pracovat právě s těmito, eh, s těmito mm, zařízeními. Například, když se podíváme na průběh té strašné události, ke které došlo minulý týden tak v podstatě na Novém Zélandu jsem v podstatě viděla, že děti skutečně sledovaly ty informace v přímém záběru a že je to nesmírně jaksi těžké eh, jim v tom zabránit. A naše děti jsou dnes vystaveny tomuto tlaku umělé inteligence. A já jsem se ptala žáků, jaké třeba v podstatě informace, jaké zprávy jim přicházejí na jejich mobilní zařízení. Protože například i v muslimské komunitě vidíme, že v podstatě ty zprávy velmi často jsou spíše eh, velmi negativní, ty, které dostávají a že velmi často se jim dostávají v podstatě do ruky texty, které dehumanizují jejich protějšky. A že to tedy vzbuzuje skutečně otázku, jak si toho, jak nakládat s tím lidským rozměrem. Čili proto je velmi důležité o umělé inteligenci uvažovat, protože ona opravdu utváří naši budoucnost. A proto je třeba na to připravovat naše žáky a je třeba jim k tomu dát jaksi klíč. Protože samozřejmě inteligence, umělá inteligence se dotýká tedy mnoha dospělých, samozřejmě. Jakým způsobem v podstatě se budeme eh, schopni postavit k dospělým, kteří tedy eh, jsou zasaženi eh, až příliš těmito postupy a jakým způsobem budeme schopni žít na jednom světadíle, protože umělá inteligence také v podstatě na jedné straně eh, může tedy přinášet pozitivní podněty, ale může nás také například připravit o práci a lidé vlastně vyvíjejí něco, čím si sami podkopávají půdu pod nohama. Čili otázka v podstatě, pokud jde o Eh, etiku je nesmírně důležitá úvaha, protože data jako taková nás nezachrání, ta nám nepomohou sama o sobě. Myslím si, že je v podstatě třeba zde uvažovat o možných různých sférách. Jedna z nich je například šaria. Eh, dále máme v podstatě tedy otázku vaší vnitřní víry, způsob, jakým vlastně s tím procesem nakládáte. A třetí fáze je něco v podstatě skutečně jaksi posvátného, Tarika algoritmus, to, co vlastně nám eh, udává určitou cestu. Čili jakožto lidské bytosti si musíme právě jak si uvědomit, že je důležité, že pokud chceme, aby nám algoritmus k něčemu pomohl, pak by nám měl pomoci k tomu, abychom byli lepší. Uh, Další záležitosti k diskusi, takže hned dávám slovo Veronice de Kaiser, eh, která tady zastupuje Evropskou federaci humanistů a byla naší kolegyní v Evropském parlamentu. Takže ona velice dobře ví, co se tady děje a může nám rozšířit naší perspektivu. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, drazí přátelé, krásné odpoledne je více způsobů, jak se položit eh, otázkou po sociální kontrole umělé inteligence. Eh, už k těmto otázkám docházelo, je třeba, abychom zda akceptujeme delegování umělé inteligence rozhodování či nikoliv. A vidíme, že se velice rychle dostáváme k filozofickým otázkám, které jsou velice významné otázky, které byly pojednávány v celé řadě guidelineů o etice a já se nechci vracet k těmto obecným doporučením, kterými se inspirovala Federace evropských humanistů v manifestu, eh, který zveřejnila před volbami do Evropského parlamentu v roce 2019. Druhý způsob, jak nazírat na umělou inteligenci, eh, je, jaká jsou nová rizika, která občas souvisejí se strukturou samotnou těch nových produktů umělé inteligence. Ehm, a co s nimi uděláme? Zhodnotíme je, vymažeme je, O tom chci dnes hovořit, o mezi naší akceptance, protože rámec naší akceptance nespočívá pouze v otázce politické nebo v otázce rovnosti a dodržování závazných pravidel, ale musíme se také pobavit o úrovni rizik, která je přijatelná, akceptovatelná pro naši společnost. A tato reflexe je naprosto nezbytná. Já jsem se dívala na návrh. Neměla jsem, panem Metzingeru, tu závěrečnou verzi eh, eh, těch guidelineů skupiny na vysoké úrovni, která v Evropské komisi zpracovávala tato vodítka. Eh, neviděla jsem tu finální verzi. Mně se to zdalo příliš technologicky driven, abych tak řekla. E, to nás vedlo spíše k ekonomické záležitosti, ale vy jste nám také řekl, že ta skupina obsahovala celou řadu, měla celou řadu zástupců z oblasti průmyslu. Ale mě to tak trochu zarazilo, když jsem viděla, že tady vůbec nebylo žádné hodnocení potenciálního rizika umělé inteligence, takže žádný výběr, který by byl ponechán nám, společnosti. Chceme-li to nebo nechceme-li to? Eh, eh, ne ve funkci morálního úsudku, ale z titulu toho, co považujeme za přijatelné riziko pro společnost. Čili já jsem velikou zastánkyní umělé inteligence, protože si myslím, že nám může přinést mimořádné příležitosti, ale nevidíme tady prostě ta rizika. A neexistuje nulové riziko. Každý den je riziko ve společnosti, v níž žijeme, nevyhnutelné. Hodnocení rizik a jejich řízení byly předmětem různých výzkumů v rámci mm, Evropského výzkumného programu a byly využívány v Evropské unii v oblasti nukleární energie eh, a mm, já osobně Promiňte tady osobní poznámku, já jsem byla expertkou v programu Drive Evropské unie, unie v 90. letech a účastnila jsem se mm, také eh, testu autonomního vozidla určitého prototypu v Nizozemsku už v té době. A konflikt mezi lidskou logikou a logikou autopilota, čili autonomního vozidla, tenkrát bylo plno konfliktů eh, to jsme viděli například eh, jako spolu jezdci. Já jsem to viděla v 90. letech v Ardenách také, zejména v konfliktu mezi logikou umělé inteligence a logikou pilotu a autopilotu, které vedly ke katastrofě, a to jsme viděli velice dobře, co se Eh, tenkrát stalo s Boeingem nové generace. To je také umělá inteligence a to je také volba společnosti. A my máme výbornou tradici. Eh, jsme trochu ve spoždění, ale nejsme ve spoždění, co se týče hodnocení rizik protože to známe. Víme také, že v koncepci nové techniky a technologie hodnocení umělé inteligence, což se také odráží v tom vodítku, je třeba mít různé zúčastněné strany a musíme se na to dívat a hodnotit rizika od počátku vývoje algoritmu až po užití ale musíme si uvědomit, že tady může dojít k nehodám, e, že bude nezbytné e, prostě sbírat údaje o tom, proč došlo k nějakému incidentu nebo k nějaké nehodě. Sbírají se údaje Například v tom případu tady těch Boeingů máme ty černé skřínky. Podívejme se v nukleární energetice, tam eh, také dochází k výměně údajů. Když dojde k nehodě eh, v atomové, v jaderné elektrárně, tak se to všechno analyzuje. Ale nám chybí viditelnost toho, o čem se dnes hovoří. A proto Federace evropských humanistů požaduje vytvoření Evropské agentury pro umělou inteligenci, protože na základě nových vývojů, nových algoritmů, jak budou vypadat nástroje nové generace. My to nevíme, tam nebudou jenom algoritmy, které budou rozhodovat, ale bude to nakládání z údaje s daty jako takovými. Bude docházet ke chybám. Bude tady také nutnost hodnotit pravděpodobnost a tak dále, čili pravděpodobnou chybovost odhadovat. A proto je zapotřebí, aby Evropská unie v té velké tradici, kterou má, vytvořila tuto agenturu. Je to obrovská výzva. Abychom mohli říci společnosti, ano, úroveň rizika, volba společnosti, to je také ohodnocení rizik, kterými jsme vystaveni. S tím souvisí samozřejmě psychologie, kultura, eh, eh, co... Pospa. Když se podíváme na 10 mrtvých při operaci, není to stejné jako 10 mrtvých eh, při nehodě jaderné elektrárny. Máme tady různou citlivost na tyto záležitosti. A je samozřejmě nepřijatelné, aby uh, samo řídící auto zabilo 10 lidí, ale přitom desítky lidí umírají na silnicích. Čili já dnes tady uh, Eh, volám po společnosti, která by byla schopna hodnotit tato rizika a tímto způsobem by byla schopna vládnout umělé inteligenci nebo jiné technologie, ať už jakékoliv, protože jedině tak budeme moci eh, splnit to, co se tady tak úžasně diskutovalo. Well, you help me give the floor now, uh, since he has special... Ano, takže teď v podstatě ještě předtím, než budeme pokračovat, chci představit pana kolegu Foxe. Určitě tedy velmi dobře pracoval právě na té otázce umělé inteligence a v podstatě půjde teď o to, aby nám tady schrnul diskusi, zdůraznil hlavní body, které zde zazněly a vytvořil tedy i určitý potom mustek s tím naším textem. Ano, děkuji mnohokrát, Evo. A děkuji také paní místo předsedkyně za to, že jsme se zde dnes mohli sejít. Bylo to velmi zajímavé zasedání a já vám chci poděkovat za vaše příspěvky. Je opravdu fascinující pro mě jakožto člen Evropského parlamentu moci hovořit teď o něčem jiném než o Brexitu. Když se podíváme tedy na to, jak vypadá situace v našem veřejném životě, je třeba zlepšovat podmínky pro naše lidi. To je skutečně, co jaksi už v 19. století eh, bylo jaksi heslem některých premiérů v mém zemi. Čili jde o to, abychom skutečně byli jaksi optimisticky naladěni vůči naší budoucnosti. Celá řada technologií v průběhu věků měnila lidské životy a činila je lepšími. A myslíme si, že tam, tedy kam jsme dospěli dnes, je v podstatě tam kde možná stála tedy lidská společnost před třemi sty lety, když ještě neměla jaksi parní stroj. Čili v podstatě myslíme si, že ta parní jaksi složka parní pohon přinesla opravdu obrovský e, pokrok. E, pomoc například proto, aby lidé mohli přeplout přes oceán. A pokud je o umělou inteligenci, e, tam skutečně zatím jsme ve velmi primitivní fázi, ale postupně je třeba se podívat, co se tedy stane v následujících stovkách let. A jak tady říkala paní Eh, de Kaiser, je skutečně nesmírně třeba eh, zabývat se otázkou hodnocení rizik. Je možné, že za několik desítek let bude většina vozů automatických s automatickým řízením a je samozřejmě možné, že skutečně pokud tedy tady nastane eh, nějaký, jaksi, eh, nějaká srážka a smrt člověka, eh, tam samozřejmě to vyvolá jaksi nesmírně velký skandál. A umělá inteligence podle mě pro mnoho lidí, kteří tedy pokud dovolíme lidem, aby pracovali v řízení těchto aut, tak v podstatě se může skutečně stát, že je třeba, abychom jaksi byli schopni racionálně zhodnotit rizika. A myslím si, že ne vždycky jsme k tomu úplně dobře jaksi připravení. Když si vezmeme například geneticky modifikované potraviny, tak v rámci EU máme tedy vědce, kteří analyzují v podstatě to, zda tedy jsou ty produkty přijatelné či nikoli a parlament v podstatě řekne na to, já to nechci. Já to prostě nechci, ne proto, že je to racionální, že je to rozumné, ale prostě proto, že mně se to nelíbí. A tady skutečně velmi často, jak si politici mají právě z hlediska racionálního přístupu určité problémy. Pokud jde o umělou inteligenci, my jsme zvolili velmi pozitivní přístup. My chceme EU a Evropu, aby skutečně to bylo prostředí, kde se provádí investice, kde skutečně můžeme zlepšovat naše životy, naše zdraví, kde můžeme skutečně dosahovat většího blahobytu a kde také můžeme v podstatě mít třeba i více volného času, ve kterém tedy můžeme si více odpočinout a věnovat se sami sobě. A v podstatě samozřejmě je tady otázka, že to bude ničit pracovní příležitosti, stejně jako parní stroj v podstatě zlikvidoval celou řadu pracovních příležitostí. Samozřejmě, jak si počítače také zlikvidovali celou řadu možností v pracovním eh, prostředí. Ale v každém případě je třeba si uvědomit, že když se na to připravíme, když na to budeme mít skutečně jaksi prospektivní pohled, můžeme určité věci zmírnit. A když tedy ty algoritmy fungují, tak jak říkal pan profesor Lambert, v každém případě musí zůstat ve službách lidí. A že je tedy skutečně třeba, aby ty systémy byly pod kontrolou. To naprosto tedy s tím musím souhlasit ale zároveň je tady v podstatě, myslím, někdo řekl, že pokračujeme příliš jaksi rychle kupředu. To říkala, myslím, paní profesorka Vidovičová. Protože v Japonsku musíme si uvědomit, že například pokud jde o umělou inteligenci, když to porovnávají s lidskými lékaři, tak zjistili, že ty stroje vydávají lepší diagnózu a že v podstatě by se tím mohlo předcházet i mnoha umrtím. Já skutečně bych velmi rád slyšel od tedy různých zástupců eh, církví, co by mohli říci právě k této otázce a historicky. A já tady hovořím jako křesťan, ne vždycky tedy církve byly jaksi, pokud jde o technologie, v podstatě příliš eh, pokrokové. Když si vezmeme Galilea, když si vezmeme prostě jiné eh, aspekty, tak ne vždycky církve byly ochotny jaksi akceptovat pokrok. Čili myslím si, že v politice opravdu nám jde o to zlepšování lidských podmínek, a že je proto třeba využívat technologii rozumně, že je třeba mít etický kodex, to znamená napomáhat skutečně tomu, aby se rozvíjely správné postupy a abychom potlačovali ty špatné. Ale na druhé straně si musíme uvědomit, že AI rozhodně nezná vnitrostátní hranice a že tedy v Evropě, když budeme zvolit, schopni zvolit příliš restriktivní přístup, tak se toho chopí někdo jiný a my tím budeme pouze dotčeni a nebudeme schopni jaksi z toho těžit. A myslíme si, že to skutečně je v Evropě zřetelné, protože když si vezmeme tu parní sílu před dvěma sty lety, tak skutečně země jako třeba Rusko se tomu tehdy jaksi nebyly schopny věnovat, nebyly schopny to rozvíjet a zůstaly skutečně pozadu. Čili myslím si, že samozřejmě etický kodex je důležitý, je třeba mít transparentnost a je třeba moci věci skutečně vysvětlit a je také třeba, abychom si uvědomili, že lidé potřebují tedy určité kompetence k tomu, aby mohli využívat jaksi jednotlivých prostředků a že je třeba, aby skutečně jak si ty výsledky umělé inteligence pro nás byly prospěšné a aby lidé byli díky tomu produktivnější do budoucna. Čili pokud dovolíte, já bych zde ukončil. Myslím si, že skutečně ta debata byla fascinující a velmi tedy rád, když budou nyní moci zaznít další otázky. Dovolte ještě, eh, abych se tedy teď zeptala, zda jsou nějaké otázky. takže nevím úplně přesně, kolik máme času, už nám ho moc nezbývá, ale já bych tedy chtěl říci, že jsem se před několika lety zúčastnil v Evropském parlamentu kolokvia, které se týkalo elektromagnetických zón, pokud jde tedy o mobilní telefony. A zjistil jsem, že toto kolokvium eh, financovali výrobci těchto telefonů. Studie, které tam předkládali experti, spochybňovali právě otázku negativních dopadů na lidské zdraví, ale já jakožto prostý občan eh, si chci říci, že dnes tady opravdu vůbec nezaznělo jaksi nic o lidském zdraví. Možná, že po G5 se přijde tedy ještě nějaká další Ehm, e, e, fáze, budou možná se moci lépe léčit některé choroby i v nemocnicích, ale zatím jsme o té otázce vlivu na zdraví nic neslyšeli. Hovoříte o vytváření pracovních příležitostí, ano, bude tam v Číně a v Silicon Valley a v Indii, ale tady v Evropě si myslím, že ty pracovní příležitosti vytvářeny nebudou. Právě tedy ta pracovní místa, o kterých eh, se tady hovořilo. Eh, zazněla tady otázka islámu a v podstatě já ani nemám otázku. Já jsem se opravdu tak zajímal, zajímal o toto téma, bohužel, ale že mě právě velmi mrzí, že to, co se skutečně bezprostředně dotýká občanů, tady příliš nezaznělo. Ano, děkuji mnohokrát. Druhá otázka. Tam, prosím, vzadu. Ano, děkuji mnohokrát. Jmenuji se Steven Barmus. Zastupuji Belgii, jsem nezávislý konzultant pro oblast umělé inteligence. Jedna z otázek tady v podstatě se týká That, uh, one of... také toho, jakým způsobem se k tomu mohou vyjádřit svobodní zednáři. Uh, Eh, protože když se podíváme na tu otázku jaksi lepšího eh, poznání lidské inteligence, tak eh, samozřejmě tady máme různé systémy, které mohou být vysvětlující a které budou transparentní, ale hovořili jsme také o tom, jakým způsobem v podstatě hodnotíme lidskou inteligenci, pokud jde o intuici, a pokud jde o přijímání rozhodnutí, eh, které právě často jsou podloženy eh, intuicí, je třeba si uvědomit, odkud tedy tato intuice pochází. Ta pochází v podstatě z toho, čím jsme prošli v našem životě, co jsme prožívali, ale někdy jsme v podstatě zapomněli na to, kde jsme se určitým věcem naučili. Čili myslím si, že je velmi důležité, aby děti a každý občan z mého pohledu v podstatě věděli, jakým způsobem funguje lidská inteligence, jaké jsou její silné a slabé stránky a jaké v podstatě tedy zde může hrozit právě riziko, pokud jde o to, že když budeme jaksi vzdělávat lidi nějakým způsobem, eh, ne v plné šíři, když jim budeme poskytovat jenom eh, omezené informace, a orientované informace, tak si myslím, že to nebude určitě v pořádku a myslím, že pan profesor Metzinger, který napsal vynikající knihy na téma lidského vědomí, myslím si, že v podstatě v těchto otázek jaksi eh, lidských znalostí a lidského vědomí by měli jistě co říci. Ano, děkuji mnohokrát. Já zastupuji řecké stále zastoupení když se podíváme v podstatě na ty velké NGOs, které se zabývaly otázkami umělé inteligence v rámci různých systémů, tak uveřejnili bílou knihu v roce 2018 jak v podstatě tedy budou tyto otázky doléhat na lidi a na životní prostředí. S AS, ty symbiotické systémy v podstatě spočívají v tom, že se v nich spojuje celá řada obrovská řada prvků, které jsou propojeny algoritmy. A potom v podstatě půjde o to, jakým způsobem vlastně můžeme sledovat, jak se lidé postupně stávají jaksi neschopní obrany může takováto možnost být skutečně ponechána pouze nějaké e, jednotné organizaci, která jaksi plní svůj vlastní účel, anebo zde máme skutečně přijímat nějaké e, uvědomělé rozhodnutí. Já myslím, že je velmi podstatné, že to nebylo zahrnuto do dokumentu, o kterém dnes diskutujeme. Já děkuji velmi panu Metzingerovi za velmi tedy upřímné vystoupení protože ta otázka, kterou řešíme dnes, nás úplně nechrání před transhumánními postupy. A to je také důvod, proč eh, Řecko se domnívá, že mimo jiných je skutečně třeba, abychom zvažovali lidský příspěvek který se může týkat vlastně akcí, které jsou proti lidstvu nepřátelsky eh, namířené. Je opravdu nyní chvíle, kdy je třeba rozhodovat a je třeba, abychom skutečně zvažovali právě, zda chceme investice anebo lidskou důstojnost. Ano, děkuji mnohokrát. Já bych se chtěla zeptat pana profesora Metzingera na ta vodítka, na ty pokyny protože se tady sešla skupina na vysoké úrovni, která se zabývala otázkou dezinformací, vydali velmi zajímavý dokument a nakonec v podstatě navrhli tedy určitý dobrovolný kodex, který se týká právě možnosti použití mm, těchto zásad například eh, ze strany velkých platform eh, a že by se tedy v podstatě podávaly tedy každoměsíční zprávy a Facebook Twitter a Google doposud tedy nepřijímají žádné jaksi transparentní rozhodnutí týkající se například eh, reklam, algoritmů a tak dále. Čili máme pocit, že je to trošičku takové deja vu, něco, co už se prostě odehrává neko, nikoli poprvé že v podstatě se vydají pokyny a pak se prostě řekne, že to bude jenom dobrovolné, že se tedy vydají pokyny, ale že je vlastně nemusí nikdo dodržovat. Já se toho opravdu obávám a myslím, že v podstatě Evropská komise by měla právě třeba v rámci e-commerce tyto věci řešit tak, aby to bylo skutečně povinné protože si myslím, že opravdu komise velmi často, jak si řekne, dobrá, nějak to vyřešíme, platformy řeknou, no dobrá, my se tím budeme zabývat, ale nakonec se nic nestane. Prosím, myslím, že tam ještě byla nějaká otázka vzadu, prosím. Ano, dobrý den, děkuji. Já jsem eh, stážistka v Evropském parlamentu v, právě v oblasti eh, výzkumu. A otázka platform a ekonomiky mě velmi zajímá. Já musím říci, že pokud jde o AI, já v podstatě mám spíše tedy úzkostný přístup a pokud jde právě o to, co tady zaznělo mezi právě těmi politikami v oblasti obchodu a ochranou občanů. Jakým způsobem se to bude řešit, k jakým kompromisům se lze eh, zde dostat. Čili my máme v podstatě dnes představu, že tady jsou v každém případě tedy znaky určitého spoždění, že jsme pořád tak dva kroky jaksi za e, tou technologií, že je tady samozřejmě otázka těch algoritmů, e, různých tedy dezinformací, ale teď v podstatě jde o to, jakým způsobem, jak si se můžeme dobrat toho počátku a jaká by v podstatě mohla být případně jaksi alternativa, pokud jde o tyto platformy a otázku odpovědnosti a dále jakožto zástupci občanů s určitou tedy odpovědností právě za ochranu občanů, jakým způsobem můžete ospravedlnit, že v podstatě nezvolíme tedy ten druhý jaksi podstatný regulační nástroj, který máme pořád k dispozici. Děkuji mnohokrát. Takže já dám každému slovo, aby mohl zareagovat. A začnu panem profesorem Metzingerem. Děkuji. Dobře. Abychom zabránili jakémukoliv nedorozumění, závěrečná verze těchto etických pokynů, které všichni uvidíte, bude mnohem lepší než ten návrh, který jsem vám ukázal, v prosi- který jste viděli v prosinci. A bude to mnohem lepšího, než co kdy měla Čína USA. Bude to něco velice substantního. Já jsem profesor filozofie nejsem úplně šťastný z toho závěrečného textu, ale stejně se domnívám, že je dobré, že to dá určitý standard, který svět ještě nespatřil. To, co jsme dělali v uplynulých devíti měsících, je, že jsme skutečně eh, bavili se o tom, jakým způsobem vynucovat právo. Měl jsem experty, kteří mi říkali, no, devět let já jsem slyšel devět let. A je tady zcela zásadní problém v té situaci. Experti nám říkali pacing gap. To znamená, že rozvoj pokračuje daleko rychleji, než na to mohou reagovat demokratické instituce, takže bychom možná měli investovat také některé zdroje do nových ehm, modelů řízení a zprávy věcí veřejných. Hm, rád bych odvětil na jednu z těch otázek, které přišly ze zadu. Domnívám se, že v současné době neexistuje alternativa k tomu, abychom dali odpovědnost platformám a Evropská unie by to měla opravdu, opr- učinit. Čína prostě vypudila Google ze své země. Je to alternativa měli bychom mít tu alternativu, že Facebook nebude prostě působit v Evropě, když se vymkne kontrole. A já tedy za to tady teď nehovořím, nepleduji proto, ale myslím si, že neexistuje alternativa než tomu, abychom povolali poskytovatele těchto velkých platform k odpovědnosti. Nemám tady tolik času, takže abych dal prostor ostatním, skončím. Děkuji mnohokrát. Máme ještě nějaké příspěvky, nějaké komentáře na to, co tu zaznělo? Nic takového tu není, ne? Dobře. A chtěl by si mít závěrečné slovo. Já mám vždycky rád závěrečné slovo. Ta dáma vzadu, která položila poslední otázku, tak hovořila o hluboké úzkosti. Nebuďte úzkostná, buďte optimistická, život bude lepší. Bude tady víc potravy pro hladové lidi, které kdy měli lidstvo, se zlepšuje, technologie dělá všechny zdravější a víc prosperující, eh, lidi chodí méně hladových domů nebo méně lidí je hladových než v minulosti. To všechno mm, mm, souvisí s tou možností dělat dobré nebo špatné. Vidíme to na internetu, já to vidím na svých dětech. To není nějaká věc, kterou bychom měli eh, zapudit, zastavit umělou inteligenci. Měli bychom lidem říkat, že sociální sítě mohou eh, být prospěšné a zábavné, ale mohou se stát také závislostí. Mm, podívejme se na fake news. Nic, eh, to přece je stará známá věc. Tady se vždycky obvinovali lidi z toho, že si něco vymýšlí a tak dále, a pro, mm, aby manipulovali. A využití propagandy je stejně staré jako lidstvo samotné. Změnila se jenom forma. Takže pojďme mm, být pozitivní, pojďme být optimisty, abychom z toho udělali to nejlepší. Děkuji vám. Ano, takže skončíme optimisticky. Ano, ještě tady na závěr. Já jsem chtěla udělat jenom krátkou připomínku a potom dám slovo paní místo předsedkyně na závěr této vynikající diskuse v souvislosti s fake news. Tam jsou začleněny Eh, v tom našem doporučení také fake news. My už jsme začali pracovat na těchto nových technologiích. Jsou tu technologie, které umožní vystopování, třeba šíření nějakých takových lží či pomluv. Já nesouhlasím s tím, že potřebujeme ministerstvo pravdy. Nemůžeme tady zapodět sociální platformy, nemůžeme prostě negovat výsledky voleb, ale já bych ráda, abychom dali občanům do více alternativ, více možností, jak využívat věci. Navrhla bych tedy, abychom zachovali ten přístup založený na zásadách lidských, a pak můžeme i tu umělou inteligenci využít pro dobro, jak řekl Ashley. Eh, můžeme použít umělou inteligenci eh, pro léčení nemocí může to způsobit třeba nějaké škody, ale dobře, že to není ani poslední návrh, na kterém pracujeme. Technologie se rozvíje, my musíme zabezpečit i naši další prací, abychom byli schopni se přizpůsobovat tomuto rozvoji, ale nemůžeme být nepřátelští vůči inovacím jenom kvůli tomu, že nám způsobují strach takže bych dala teď slovo naší místopředsedkyni na závěrečné slovo. Děkuji vám mnohokrát za tento vynikající dialog. Děkuji vám, paní Kali. I want you, I'm gonna...